Pořad jednání máte k dispozici a je k nalezení na webových stránkách Evropského parlamentu. Zavírám, zavírám dnešní zasedání. Dobrou noc.